vyjednávat prohlášení Rady a Komise o samitu EU Rusko. Do subito la parola. A hned dávám slovo za radu panu ministrovi Venizalosovi. Prosím. Děkuji, paní předsedající, dámy a pánové. Toto předsednictví rady se sice neúčastní samitu mezi Evropskou unii a Ruskem nebo dalšími třetími zeměmi. Je nám potěšením vás informovat o tom, co se událo na eh, samitu mezi EU a Ruskem minulý týden. Samozřejmě situace byla těžká vzhledem k vývoji na Ukrajině a byla to ale příležitost k otevření debaty o vztazích mezi EU a Ruskem. My potřebujeme vyslat jasný signál v tom smyslu, že je třeba najít další cestu vpřed. Proč? Protože Eh, máme eh, rozdíl na rozdílné názory o tom, jak by mělo vypadat východní partnerství, jak by se měla vědět Ukrajina a jak by to mělo vypadat také v komerčním ohledu. Také eh, jsou zde závazky v rámci té obchodní organizace a také otázky v oblasti základních lidských práv. A to je třeba všechno debatovat. Byl zde ministr zahraničí Lavrov a my si také interně mezi ministry zahraničí musíme eh, vyjasnit, jak de facto vidíme vývoj vztahu s Ruskem. My samozřejmě eh, vítáme také rozhodnutí eh, ruské strany, že si také uvědomuje tuto potřebu. Je ze strany Ruska velmi silný zájem na pokračování vztahů a spolupráce s, eh, mezi EU a Ruskem v co nejkonstruktivnějším duchu. My víme, že pan komisař File se zde angažoval daleko více a určitě vám bude moci říci více. Já tady musím říci, že je jasné, že jsme s Ruskem eh, na sobě vzájemně závislí. Evropská unie je nejdůležitějším obchodním partnerem Ruska. My odebíráme velkou část ruského exportu a pro eh, Evropskou unii je Rusko třetím eh, největším obchodním partnerem po Spojených státech a Číně. Samozřejmě je třeba, abychom úzce nadále spolupracovali eh, v ekonomické oblasti, ale také v oblasti zahraniční politiky, eh, čemuž se dostalo na samitu pozitivního hodnocení. Eh, také pozitivně můžeme hovořit o eh, tom, jak se podařilo zvládnout situaci kolem iránského jaderného programu a Rusko baronce Ješnové poblahopřálo za roli, kterou sehrála. A určitě máme dobře našlápnuto k tomu, aby bylo toto řešení dotaženo, dotaženo do konce k Syrii. Spolupráce s Ruskem v této otázce se výrazně zlepšila, zejména v souvislosti s Ženevou 2. Evropská eh, unie potrhla nutnost humanitární pomoci pro Syřany a eh, také se na tomto shodli Baruka Eštnová a přítomní ministři zahraničí za EU. Situace na Ukrajině byla také tématem samitu, i když to nebylo jediné téma. Rusko navrhlo trialog eh, o Ukrajině, ale Evropská unie to nepřijala, protože jde o bilaterální vztahy. Čili dohoda zahájit bilaterální expertní jednání o východním partnerství je důležité a také se to týká eh, zóny volného obchodu a mm, dopady na ruskou ekonomiku. My doufáme, že eh, setkávání budou nadále pokračovat v konstruktivním duchu v příštích měsících a že nakonec dosáhneme pokroku, eh, poněvadž Eh, se máme setkat 3. Eh, června v Soči. A eh, dále byla očekáváno společné sdělení o boji proti terorismu a my jsme se znovu přihlásili k svému závazku bojovat proti terorismu za lidská práva a právní řád. Eh, od samitu se neočekávaly žádné snadné výsledky, ale dostalo se nám příležitosti eh, promluvit a jednat spolu otevřeně a upřímně. Byl to tedy dobrý začátek eh, k restabilizaci vztahů a Samozřejmě jsou tady ještě další věci, které je možno diskutovat, ale pouze eh, v úzké spolupráci. Eh, ten zájem o úzkou spolupráci je oboustraný. Já se domnívám, že se nám podařilo eh, dosáhnout cílu samitu minulý týden. Děkuji vám. Grazie. La parola. Děkuji. A nyní má slovo pan komisař Fila. Děkuji. Paní předsedkyně, vážení poslanci, děkuji za tuto eh, možnost um, vás informovat o druhém summitu Evropská unie Rusko, která proběhlo 28. ledna v Bruselu. Summit byl eh, rozhodující moment v vztazích mezi EU a Ruskem. Předseda Van Rompuy a Barroso jasně řekli, že to není běžné setkání a že si chtějí zaměřit na upřímnou diskusi o významu a směrování tohoto strategického partnerství. Mm, summit se tak s, eh, skládal z omezeného setkání obědem v rozšířeném formátu, kde já jsem zastoupena eh, mm, předsedkyně Eštenová a tiskové eh, konference. Několik jasný, věcí bylo jasně řečeno během těchto velmi otevřených eh, rozhovorů. Za prvé, ruský tlak, ruský tlak na naše východní partnery je nepřijatelný. Naše společ, naše sousedé musí mít možnost sami si rozhodnout, jakou politi- jaké politické asociace chtějí uzavírat. Unie jasně uh, řekla, že očekává, že Rusko bude respektovat volbu svých partnerů a nebude zasahovat do podpisování um, ehm, asociačních dohod s Gruzií a Moldavskem v letošním roce. Po vstupu Ruska do VTO v roce 2012 Rusko neplní své závazky. Mm, nás znepokuje rostoucí počet protekcionistických opatření, které poškozují evropské podniky. Rusko je globálním lídrem v této oblasti. Společně se s celní unii eh, je Rusko zodpovědné za třetinu všech protekcionistických opatření v roce 2013 a za pětinu Eh, těchto opatření, které platí v tuto chvíli. Za třetí, je eh, Rusko neplní celou řadu dalších závazků, včetně lidské lidských práv. Aby chom mohli rozvíjet naše strategické partnerství, musíme vytvořit větší důvěru a to může být pouze na základě respektování závazků. Rusko bylo připraveno se angažovat v konstruktivní diskusi v těchto věcech. Rusko také mm, otevřelo. Eh, Rusko eh, řekl, že v principu nemá problém s tím partnerstvím, ale zmínil celou řadu ekonomických problémů, které jsou sporné. Bylo um, Mm, rozhodnuto, že budou probíhat technické konzultace na řešení celé řady otázek, které má ruská strana v souvislosti s tím, co považují za potenciální negativní důsledky asociační dohody a DCFT a pro ruskou ekonomiku. Um, Souhlasili s formální konzultací možností nové dohody mezi Evropskou unii a Ruskem. Uh, a doufám, že budeme schopni znovu zahájit jednání na příštím summitu v červnu, pokud bude eh, dostatek podnětů mm, možností pro smysluplnou dohodu Ukrajina. Irán byla také projednává, bylo eh, přijato eh, společné prohlášení o boji proti terorismu. Děkuji vám za pozornost. Děkuji a není za jednotlivé frakce. Za EPP vystoupí pan Brok, minuta 30. Pane předsedo rady, pane komisaři, dovolte, abych začal jednou větou. Pokud členské země Evropské unie nebudou hovořit politicky jedním hlasem vůči Rusku, pokud nebudeme mít skutečně společnou politiku vůči Rusku, budeme prohrávat s Ruskem. A to souvisí také s Ukrajinou a dalšími tématy. Myslím si, že ten eh, úprk eh, některých členských zemí do, Moskva, do Moskvy eh, na úkor například společné energetické politiky nám nepomáhá. Dále konstatujeme, že vztahy k Rusku mají být pozitivní. Máme přece společné zájmy. Také Rusko má zájmy, které jsou společné s námi. Já se domnívám, že pokud eh, Rusko bude mít skutečně rozvinutou, rozvinuté hospodářství a nebude se muset spolehat jenom na eh, prodej komodit, bude mít daleko pevnější eh, pozici a bude schopen lépe s námi spolupracovat. Je třeba se dívat na strategickou stránku věci. Chceme-li uzavřít strategické partnerství s Ruskem a novou dohodu, tak je třeba, aby se v sousedství všichni chovali slušně. Musí být jasné, že neexistuje nic jako blízké pohraničí, že nezávislé státy se mohou rozhodovat nezávisle a že mohou jít tedy svou vlastní cestou, aniž by se doptávali v Bruselu, Berlíně nebo v Moskvě Teď hovořím o to, co se děje na Ukrajině, případně tlak na eh, při Moldavsko a tak dále. Toto nepatří k rozumnému eh, rozumné politice sousedství. Je třeba prostě uznat suverenitu suverénních států, eh, respektovat lidská práva, umožnit fungování politické opozice. My bychom si dokázali představit vynikající spolupráci, ale bohužel je to velmi vzdálená. Eh, Soči doufáme, že to nebude jenom jakési krátké vydechnutí, ale že skutečně budeme moci eh, trošku napředit eh, tady tu spolupráci s Mesiruskou a Evropou. Po SD, honorevole Růček. Děkuji za frakci SD, pan Rouček, minuta 30. Pane prezidente, Vážená paní předsedající, pane ministře, pane komisaři, eh, bylo už řečeno, že máme společné eh, zájmy s Ruskem, jsme sousedé, Ruska zasedá na radě bezpečnosti, situace v Sýrii, Afghánistánu, eh, Iránu, otázka jaderných zbraní to všechno jsou oblasti, kde je třeba spolupracovat. A to jsou také důvody, proč usilujeme o strategické partnerství plus vytváření společného hospodářského prostoru. Jenomže, jak už bylo řečeno, my se už léta pokoušíme, pokoušeli jsme se dostat Rusko do VTO a po roce členství vidíme, že Rusko neplní své závazky. Když se podíváme na společné sousedství, opět vnímáme nepřijatelný tlak vyvíjený na naše společné sousedy. Myslím si, že je správné, že na summitu eh, jste eh, tyto problémy otevřeli. Ano, chceme spolupráci s Ruskou, chceme strategické partnerství, chceme postupovat eh, vůči daleko ambicioznější nové smlouvě mezi EU a Ruskem, ale to musí být založeno na vzájemné důvěře. Především Rusko musí dodržovat své závazky a smlouvy, které podepsala a od toho se můžeme odpíchnout a jít dál. Situace není jednoduchá, je velmi obtížná, musíme si počínat pevně, ale zároveň nesmíme ztrácet eh, tu vizi, ten cíl strategického partnerství s Ruskem. Děkuji vám. Grazie. Děkuji. Za frakci ALDE paní Ojuland, minuta 30. Eh, Paní předsedající, pane komisaři, můžu to říct velmi stručně. V podstatě dvě slova. Vztahy mezi EU a Ruskem nejsou dobré. Nicméně, bez ohledu na to, jak to skutečně vypadá, eh, bohužel naše vztahy ztratily značnou část svého potenciálu. Očekávali jsme Eh, politický, hospodářský postup, ale vidíme pravý opak. Zhoršování oblasti lidských práv, nedemokratický tlak na naše východní partnere a eh, zároveň tvrdé porušování pravidel VTO dokládají, že Rusko eh, systematicky zhoršuje situaci. Stav našich vztahů bylo také důvodem toho, proč se změnil program samitu EU-Rusko. A místo dvoudenního otevřeného jednání se hodně jednalo za zavřenými dveřmi. Je třeba, aby problémy, o kterých se zde hovořilo, byly také vyřešeny a abychom si počínali konsistentně. Nesmíme uvěřit tomu, že Eh, to množství eh, milostí, které prezident v Rusku udělil v poslední době, že skutečně to souvisí pouze s, eh, s olympijskými hrami v Soči. Musíme skutečně poslouchat také, co říkají Ukrajina, Gruzie, Moldavsko o tom, co bude následovat po olympijských hrát. E, skutečně je třeba co nejdříve podepsat asociační dohody s Gruzií, Moldavskem a také s Ukrajinou. Děkuji za zelené. Pan Schulz, jedna minuta. Pane komisaři, e, vážení kolegové, vzhledem k tomu, jak krátký a pregnantní byl EU, tedy summit EU-Rusko. Vzhledem k tomu je naše rezoluce příliš dlouhá a e, je zde mnoho bodů, které se projednaly už jinde. E, příkladem, je to tedy příkladem toho, e, jak přešlapujeme na místě už dlouhou dobu a možná v podstatě nepotřebujeme dva samity do, roku, když, do roka, když si toho nemáme mnoho co říct. Stačí určitě jeden strategické partnerství potřebujeme, ale nemáme. Jediné pozitivní, co vnímám na tomto samitu, je to, že prezident Putin eh, nabídl vyjednávání nové smlouvy o partnerství. A to znamená, že eh, v posledních letech Medvěděvova úřadování jsme de facto nedosáhli vůbec ničem. Eh, je velice zajímavé, proč tedy vzhledem k tomu, o čem se hovořilo ve Vladivostoku, se ruský prezident brání v zóně volného obchodu od Lisabonu po Vladivostok. Děkuji za frakci EKR, pan Migalsky, dvě minuty. Děkuji, paní předsedkyně, pane komisaři. Summit místo dvou dnů trval tři hodiny. A to svědčí o stavu vztahu mezi Evropskou unii a Ruskem a také o tom, eh, do jakého slepého místa se tyto vztahy dostaly. A to je špatná zpráva. To, že máme neustále problémy, které musíme řešit s Ruskem, to je Syrie, lidská práva, to, o čem jste hovořili a to usnesení, o kterém dnes eh, diskutujeme, nebere v úvahu tyto věci, alespoň ne dostatečně. Já jsem rád, že je tam několik věcí, například eh, řešení ruské sféry vlivu a přístup k těm zemím východního partnerství, které byly tradičně považovány za sféru ruského vlivu také. Je zde výzva pro Rusko, aby otevřeli archívy. To pro země, které dříve byly pod sovětským vlivem, znamená cestu ke spravedlnosti. Také je zde výzva, aby se energie nevyužila k politickým bojům a vím, že Rusko má tendenci k tomu, že by energetiku a tuto část svého hospodářství využívala pro politický vliv. A další věc, která nám zde připadá zajímavá, to je přístup eh, k tomu, jak Rusko přistupuje k hospodářským sankcím. A potom, co zde chybí. Především to, o čem hovořil pan komisař, ale já v tom vidím eh, určitý problém. Svolání těch pracovních skupin eh, rusko-unijních, které mají dohlížet nad vztahy Evropské unie se zeměmi východního partnerství. To znamená, že hledáme nějakého dalšího arbitra, nechápu vůbec proč. Vidím, že pan komisař vrtí hlavou, nesouhlasí se mnou, takže budu čekat na odpověď. A další věc je, že zde nejsou informace, které se týkají Soči a to, co s tím souvisí, politický bojkot a to, že bychom neumožnili Putinovi využít tohoto skvělého podniku k propagandě svého režimu. Děkuji. Děkuji. Za frakci GUE pan Scholz, jedna minuta. Frau Präsidentin. Paní předsedkyně, pane předsedo, pane komisaři, mm, předseda komise Barroso ho, ho, požadoval zájemné porozumění slovy Dostojevského. To je dobře, ale současně by si měl sebe kriticky přiznat, že logika, podle které se nyní utvářejí vztahy mezi EU a Ruskem, je vlastně politika zubu za, zub za zub. Původně v obsahu, nyní i ve formě. Byl ten e, summit byl taková vlastně jakoby přestávka mezi dvěma lety. A mluvili jsme spolu, ale znepokojivé je to, o čem se nemluvilo. Žádný, ani slovo o otevřených otázkách, ani slovo o e, spi, e, e, e spirále ohrožování e, ochrannými štíty a raketami. Ten summit byl jako kufr bez e, držadla, které nelze nikam vzít. To byl komentář BBC. E, to je právě problém. Minister zahraničí EU a kolegové v komisi eh, vlastně už nemají další myšlenky, jak utvářet společné vztahy a smyslu mm, vzájemných zájmů a eh, to vlastně ztratili ze zřetele. Dostojevsky napsal v Bratrech Karamazovech, že realista nevěří na zázraky, pokud není věřící. Zázraky je nutné vytvořit. Já mohu jenom vyzvat radu a komisi, aby do příštího summitu připravili konkrétní plán s, kon- s odpovídajícími mm, návrhy. Děkuji. Pan poslanec Stádlar jedna minuta za nezařazené. Paní předsedkyně, tento summit ukázal jednu věc a to se už ukázalo v minulých týdnech a měsících. Politika Evropské unie vůči Rusku e, eh, stroskotala um, mm, mm, snaží se, to, že se staví, stavět Turkenu proti Rusku, to je, zůstalo stranou. Um, ehm, padaly různé sliby, jenom nic konkrétního a nyní jsou člen, členové obchodní unie. Měli jsme tady armanské e, eh, poslance a ti se ptali, e, padaly stejné otázky. E, byly nám dávány konkrétní nabídky, ale Evropská unie nikdy nic konkrétního nenavrhla. Evropská unie to neudělala za celá léta. Stejný problém je Ukrajina. E, když eh, proč neprojevíte sílu Evropské unie? Případ e, eh, stál státní krizi eh, a pak vlastně uh, musí uh, řešit, uh, o čem vlastně jednat s tou s Unii, která je před Bokratem a neví, kde vezme peníze. A Rusko položil 15 miliard na stůl během několika hodin. To je ten rozdíl. Proto Evropská unie v této politice vlastně uh, stavění jednotlivých zemích proti Rusku vlastně strokotala. Rusku uh, musíme být partnerem, nikoli protivníkem. Eh, Stadler, Pane Stadler, akceptujete modrou kartu? Prosím pro vás, modrá karta. Kolego, já uh, znám stanovisko vaší strany. Um, doposud mě ani uh, Eh, ne, nepřišlo zvláštní, že chcete evropské peníze dát do východní Evropy, aniž by na tom byly nabázány pod, podmínky. To eh, členství Ukrajiny, to, to, to, jsem, to je věc, kterou jsem od vás ještě do posud neslyšel. Eh, já cituji, vy sám jste hovořil o kolosálním selhání evropské politiky vůči Rusku. Já sdílím ten nástroj, ale když vím od začátku, že nikdo není připraven um, dát ty peníze na stůl, tak proč štvát celé země proti Rusku? Proč jim vyčítám, uh, že se chtějí vměšovat, kdy, když uh, situace, jak má, jaká je. Pokud to nejsme schopni udělat, tak nebudeme dělat to, co děláme. Je rozumnější se podívat na to, co je možné a pak hledat uh, možnou debatu s Ruskem. Děkuji, paní Omen Reuten, minuta 30. E to už uh, několik lidí přede mnou řeklo, a sice, že uh, summit mezi EU a Ruskem v zásadě ukázal, jak chladné jsou vztahy mezi námi. To eh, v eh, rezoluci, eh, kterou jsme schválili včera, jsme předložili několik doporučení, které by zlepšily situaci, poněvadž by nám to umožnilo hovořit jedním hlasem. Nyní pokud se týče tohoto vztahu s Ruskem. Ano, vidíme, co se děje v oblasti obchodních bariér, lidských práv a tak dále. To samozřejmě našim vztahům neprospělo. A to už nemluvím ani o právech homosexuálů v Soči. Já osobně si příliš eh, neslibuji od výsledku samitu, ale prostě je pravda, že Rusko eh, by mělo být jedním z našich významných partnerů a zejména v oblasti toho, co nazýváme východním eh, partnerstvím. To by bylo dobré pro nás, pro naše sousedy a tak dále. Já si myslím, že můžeme dělat mnohem více Pan eh, Stadler to vlastně řekl. Eh, je třeba postupovat rozhodněji a eh, co potřebujeme zejména, to je otevřený dialog. Musíme se otevřeně bavit o problémech a nacházet řešení. Děkuji. Honorevole minutu... Pan Fleckenstein, minuta 30. Paní předsedající, se strategické partnerství je složeno se společných cílů a společné zodpovědnosti. A v těžké hodině, v těch třech těžkých hodinách během toho samitu se ukázalo, jak je opravdu nutné, aby obě strany spolu hovořili o cílech, aby je tedy hledali, pokud je nemohou nalézt, a aby se bavili o společné odpovědnosti. Mně to nestačilo, to přiznávám. Na druhé straně ovšem eh, je zjevné, že pomocí eh, dohody o spolupráci je třeba situaci zlepšit, pokud bude vůle. Eh, společné rozhovory na téma Eh, naší společné politiky sousedství, ty, mm, to může skutečně vést eh, k tomu, že si vyjasníme věci, na které jsme dosud nestačili a určitě k tomu patří i společný boj proti terorismu. Ale eh, nehovořilo se o bezvízovém styku. Já si myslím, že to není žádné velké gesto, protože to by pomohlo oběma stranám pozítří začíná olympiáda v Soči a já jsem rád, že se tam setkají tisíce mladých a že si to, doufejme, užijí. A e, pokud my tam pojedeme, můžeme říct jediné, e, mluvte s mladými Rusy, vysvětlujte jim, jak se žije u nás, Eh, jak se tady funguje eh, v nevládních organizacích. Prostě posilujte mladé Rusy tím, že s nimi budete mluvit a tím se možná dosáhne eh, možná víc než naše 120. rezoluce, kterou budeme zítra hlasovat. Grazie, onorevole. Děkuji, pan Lansdorf, minuta 30. Děkuji vám, paní předsedající. Eh, tak eh, my máme tedy oficiální pojmy a eh, také neoficiální pojmy. Vláda v ruštině se řekne vlast, což je ale také moc. A tak to chápe vládu Rusko a také uplatňování moci v prostoru mezi Evropskou unii a Ruskem. Toto nebyl skutečný summit, to byl sestup ze summitu nemůže být eh, žádné strategické partnerství s Ruskem, protože pro Rusko jsme strategickým konkurentem. Tak to prostě je. Ano, máme společné body, energetika, boj proti terorismu, ale kde jsou nějaké společné hodnoty a společné cíle? Určitě eh, to jasně ukazuje postup Rusů vůči Ukrajině. Eh, musíme s Rusy hovořit střízlivě. Musíme utvářet status quo podle toho, co můžeme dělat. Eh, Ukrajině nemůžeme nabídnout členství v Unii. Musíme s ní spolupracovat na jiné úrovni. Potřebujeme mít partnerství v politice, v zahraniční politice, v oblasti lidských práv, hospodářskou spolupráci. A to jsou cíle, které se jednou mohou Eh, spojit ve strategické partnerství, ale není to tak. Rusko je prostě eh, mocnost, eh, která udržuje v chodu různé konflikty Zadněstří, Moldávie, nyní, nyní Ukrajina. Je třeba toto řešit pouze střízlivým dialogem. Děkuji. Grazie, onorevole. Děkuji. Pan Piotrovský, minuta. Děkuji bardzo. V vám. V návrhu rezoluce za e, evropské e, konzervativce a e, reformisty. V bodě jednom konstatujeme, že ten summit byl velice redukován, což je symbolické pro naše vztahy s Ruskem. Byl velice krátký na to, Eh, vzhledem k situaci s Ukrajinou. Unie chce eh, jít do ofenzivy, nicméně eh, zatím to vypadá, že vítězí ruský prezident. Například Rusko zabránilo dovozům vepřového z celé Evropské unie. Mě by zajímalo, jak pan komisař a paní Ashton chce zareagovat celá Evropská unie protože skutečně současná situace na Ukrajině je také důsledkem našeho chování. Děkuji. Pan Hakmark, jedna minuta. madam president first of all um, russia needs to open up. Uh Rusko musí otevřít své archivy, včetně přehodu Weinberg, protože tím se otvírá také důležitá část společné evropské historie. Za druhé, Rusko nikdy nebude schopno plně sehrávat svoji roli v Evropě, roli partnera, pokud se nebude chovat jako partner. E, to znamená, že eh, Rusko si omezuje svůj vlastní vliv v Evropě a pouze využívá naší závislosti. Eh, závislost eh, nemusí být negativní, je to příležitost, příležitost pro obchod, pro výměnu znalostí, společné řízení a tak dále. Prostě všechno to, z čeho se skládá spolupráce. Abychom něčeho dosáhli, musíme být pevní ve svých postojích. Vzhledem, také vzhledem k tomu, že eh, Rusko musí eh, akceptovat suverenitu svých sousedů, musí respektovat eh, občanská práva u sebe doma a to, že pokud se být partnerem, musí se tak chovat. Děkuji vám. Do you, do you Přijímáte modrou kartu? Určitě. Děkuji, paní předsedkyně. Já jsem se chtěla zeptat kolega Hekmarka. Energetická karta v jednání o VTO ukázala, že dobrý vztah eh, je, by mohl být zajímavý pro obě strany. Co si myslíte o cenových rozdílech v oblasti energetiky mezi Ruskem, Ukrajinou a Evropou? Může to v budoucnu eh, být úspěšné partnerství? Děkuji za tu otázku. Domnívám se, že Rusko musí akceptovat všechna pravidla VTO, musí být otevřené. Co se týče energetické politiky, pokud Rusko používá svou energetickou politiku jako prostředek vlivu na jiné země, jiné národy, podkopávat demokracii v těchto zemích, pokud to bude, dokud to bude dělat, tak Ehm, neužije plně svých zdrojů a zdrojů, v, které máme v Evropě. Rusko musí respektovat základní pravidla ekonomiky a přestat bojkotovat a sankcionovat jiné země. Děkuji, pan Kašman, jedna minuta. Děkuji, paní předsedkyně, se zaměřím na zneužívání lidských práv v Rusku. Diskriminace, násilnosti, útoky Putina jsou neakceptovatelné Útoky na uh, osoby uh, homosexuály a, a transsexuály, homosexuály a tak dále. E, já odsuzuji e, vísa McDonald's za další, za to, že nadále podporují tyto hry já budu bojkotovat tyto podniky. Začnu výsou, paní předsedkyně, ne mým jménem. Uh, Mr. Cashman, there is a blue card. Pane Cashman, tady je modrá karta pro vás. Děkuji za to, že jste akceptoval mou modrou kartu. Já také podporuji politický bojkot Soči, ale zaskočilo mě to, čím to argumentujete? Dnes ráno, když má politická frakce kritizovala eh, paní předsedkyně za to, jak vede jednání, tak vy jste uvedl absurdní argument, že je kritizujeme proto, že je to žena. A dnes hovoříte pouze o právě homosexuálů a lesbiček. Jste schopen hovořit o něčem jiném než o sexu a pohlaví a uznat, že jsou i jiné stejně důležité věci? Děkuji. Uh, Já um, akceptuji otázku, ale to v podstatě prohlášení. Mohu přestat mluvit o je, sexu, sexuální diskriminaci. Já nikdy nepřestanu mluvit o diskriminaci eh, je, li, lidmi, kteří by měli vědět, eh, jak to dělat lépe. Já nikdy nebudu kritizovat majoritu, že eh, utlačuje minoritu. Uh, kolegové ze zemí, kteří žili v sovětského režimu, eh, obrana eh, ob lidských práv je základní věc a je známkou civilizované demokracie. A já o tom nepřestanu mluvit. Děkuji. Děkuji, pan Vojčechovský. Jedna minuta. Děkuji, paní předsedající. Děkuji, paní předsedající. Ve vztazích EU-Rusko nemůžeme zapomínat na to, co se stalo 10. Eh, eh, eh, dubna v, roce 2009. To bylo tragické, tragické, tragická letecká katastrofa s polským prezidentem a dalšími elitami Polska. Příčiny Eh, dosud nejsou vyšetřeny, vyjasněné a navzdory polského úsilí eh, Rusko eh, odmítá vydávat například černé skříňky z vraku tohoto letadla. A to jsou skutečně klíčové možnosti, jak vyjasnit ty důvody. Rusko už mělo čtyři roky na to, aby tyto černé skříňky proskoumalo důkladně. Já si myslím, že skutečně eh, Evropská unie by měla žádat, aby tyto černé skřínky, poněvadž jsou majetkem Polska a klíčovým, eh, obsahují klíčové odpovědi, aby byly vydány Ruskem do Polska. Děkuji vám. Honorevole Giannaku, un minuto. Pani Giannaku, jedna minuta. provedere οι σχέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τη Ρωσία. Paní předsedkyně, vztahy mezi Evropskou unii a Ruskem nejsou dobré, to je zjevné. Nevidíme to pouze v tom, že summit trval pouze tři hodiny, ale víme, jak to funguje v Rusku, víme, jak to tam vypadá s lidskými právy, s právy jednotlivců, víme také, jak to vypadá s nedávnou historií. Pokud nejste s námi, jste proti nám, ale podívejme se na to z evropského hlediska. Myslím si, že bychom jako Evropané měli očekávat více. Máme delší historii, pokud jde o demokracii a jsme zvyklí na, operaci, na spolupráci, kooperaci. Je na nás, abychom se více snažili, abychom Rusku pomohli, pokud si myslíme, že je přijatelné, aby Spojené státy hrály úlohu veřejného zástupce Západu, nebo aby Německo hrálo podobnou roli, tak eh, co očekáváme? Je nutné, aby naše politika byla politika evropská a ne politika jednotlivých členských států. Grazie, onorevole. Děkuji. Pan Tabajdy, jedna minuta. Grazie. Tisztelt képviselőtársaim, kampaň von Európában. Vážení kolegové poslanci, v Evropě běží volební kampaň, ale rozhodně eh, bychom neměli zapomínat na realitu. Měli bychom také eh, reálně si uvědomit, jaký je náš manevrovací prostor. Eh, jinak bychom se mohli dostat do stádia nové studené války s Ruskem budoucnost Evropské unie není možno utvářet proti Rusku. Nemůžeme eh, ignorovat geopolitickou realitu. Eh, vzájemné výhodné strategické vztahy s Ruskem, jako tam hovořil eh, pan Brok a jak je kritizoval, tak k tomu de facto není žádná alternativa. Místo věčného řečnění o Ukrajině by si měli eh, zas, eh, reprezentanti EU sednout k jednomu stolu s Ruskem a se zástupci ukrajinské vlády opozice a jednat. Ukrajina je eh, velká země a je naším sousedem. Děkuji. Grazie, onorevole Mon. Děkuji, pan Mian Mon, jedna minuta. Děkuji. Jsem rád, že proběhl summit EU-Rusko i přes rozdíly, názorové rozdíly, Evropská unie nemůže ignorovat tak velkého souseda, se kterým má tak úzké obchodní, energetické i další vazby, i když nejsou bezproblémové. Rusko je kromě toho důležitým globálním aktérem. Výsledkem summitu je vytvoření pracovní skupiny pro asociační dohody v rámci východního partnerství. Pokud jde o rozhovor a dialog o těchto zemích, tak se to nemůže omezovat pouze na otázku sféry vlivu. Musíme respektovat eh, svrchovanost těchto zemí. Nemůžeme vytvářet eh, nové hranice na tomto kontinentu. Doufáme, že postoupíme v bilaterálním partnerských, partnerských dohodách. Pokud ano, tak budeme rádi, protože budeme uh, pozorovat také další příznivý výsledek tohoto samitu, a sice posílení spolupráce v oblasti terorismu, boje proti terorismu. V globálním světě, kdy roste síla azijských zemí, je nutné spolupracovat jak s Ruskem, tak se Spojenými státy na základě společných dohod a společných cílů. Ale zatím jsme velmi daleko od této budoucnosti, která by měla být důvodem pro to, abychom se spojili. Děkuji. Děkuji. Pan Sariusz Volský, jedna minuta. Molto grazie, prezidente. European Union and Russia. Děkuji vám, paní předsedající. Evropské, Evropská unie a Rusko eh, jsou na kolizním kurzu. Eh, když Rusko začalo náhle spochybňovat eh, program východního partnerství, což je program Evropské unie, Rusko nemůže jednat proti Evropské unii, proti evropským hodnotám a zároveň mít výhodu ze e, statutu strategického partnera. Otázka je, jestli vůbec ještě existuje nějaké strategické partnerství, poněvadž nemáme společné hodnoty ani cíle. Summit to byl takový rozhovor hluchých a byl zastíněn nepřijatelným a hanebným tlakem Ruska na Ukrajinu, eh, tak aby ji odvrátila od eh, přidružení k Evropské unii. Minulý měsíc jasně ukázal, že Rusko se k východnímu partnerství stojí, staví negativně a taktéž eh, k ukrajinské volbě spolupracovat s Evropskou unii. Rusko zasahuje do vnitřních záležitostí suverénní Ukrajiny a používá donucovací prostředky hospodářské, finanční a další. Proti Helsinskému aktu a proti memorandum z roku 1994 o denuklearizaci Ukrajiny eh, se také postupuje ze strany Ruska a já si myslím, že eh, je třeba opravdu eh, toto řešit, protože jinak eh, skutečně by se tento eh, zlý duch mohl přelít také do Soči. Grazie, onorevole Nitras. Děkuji, pan Nitras, jedna minuta. Děkuji, paní předsedkyně. Je těžké pozitivně posoudit výsledky posledního summitu má to být strategická spolupráce. Já rozhodně nesouhlasím s tím, eh, co říká pan Barroso, že se vztahy mezi Unii a Ruskem skvěle rozvíjí. Byl to velmi abstraktní summit, eh, nedotkl se žádných reálných problémů, kterých máme dost a dost. Bilaterální dohody, pokud jde o plyn, vytváření eh, celní unie a členství ve VTO další administrativní poplatky pro evropské kamiony a další embargo eh, na dovoz vepřového masa eh, z Unie. V uplynulém roce Rusko zakázalo dovážet eh, živé krávy, vepře, mléčné produkty. Je to obchodní válka, není to vytváření přijatelných vztahů. Máme určitě nástroje, abychom mohli vyvíjet tlak na Rusko, ale chybí nám odvaha tyto nástroje použít. Je charakteristické, že v průběhu summitu se vůbec nereagovalo na to, co říkal prezident Putin, že Rusko nemůže akceptovat evropskou aktivitu na Ukrajině, protože sama nevyslala eh, své eh, představitele, aby řešilo kyperskou a řeckou krizi. Co má být, jak má v budoucnosti vypadat eh, evropské a e, ruské partnerství. To by měla být věc, kterou bychom měli řešit, a ne jen něco, co e, má vypadat hezky navenek. Grácie. Děkuji. Paní Něnský, jedna minuta. Уважаеми дами и господа, уважаеми господин комисар, срещата на върха между Европейския съюз и Русия. Vážený pane komisaři, summit mezi Evropskou unii a Ruskem vyslal jasný signál. Jak říkal pan předseda Barroso, naše vztahy jsou tak důležité, že rozhodně nemůžeme ignorovat své rozdíly. Musíme Především dbát na to, aby se dodržovala lidská práva, základní svobody. Strategické partnerství Evropské unie a Ruska musí odmítnout eh, takovéto myšlení en bloc. Je třeba umožnit partnerům, eh, aby se rozhodli svobodně. Pro Bulharsko jako členský stát Evropské unie je velmi důležité, aby se prováděla evropská energetická politika, protože to zbaví Rusko jeho vlivu a už nebude moci pomocí energetiky vyvíjet tlak na své okolí. Společná energetická politika je pro Bulharsko důležitým nástrojem k tomu, aby se zaručily bulharské národní zájmy a abychom se také zbavili svých eh, historických eh, problémů ve vztazích s Ruskem. Máme spoustu řečníků, kteří se přihlásili v rámci Catch the Eye, takže já vás prosím, abyste dodrželi časový limit jedné minuty. Pan Stýr. Hvala, hvala gospođo predsjednice odnosy sa... Děkuji, paní předsedkyně. Vztahy s Ruskem vždy byly a budou eh, za klíčové pro bezpečnost Evropy. Skutečnost, že Evropská unie je eh, mm, třetím největším obchodním partnerem Ruska. Eh, I další oblasti, boj proti terorismu, Ehm, jihovýchodní Evropa, kde poprvé ruské jednotky společně s našimi ozbrojenými jednotkami v rámci NATO eh, spolupracovaly. Ovšem, přístup Moskvy ehm, v případě Ukrajiny také ukazuje, že Rusko je připraveno posilovat své eh, postoje na úkor evropských zájmů, především na úkor suverenity států jako Ukrajina a jejich právo eh, rozhodnout se a zvolit svoji cestu. Eh, řešení je společná evropská politika, nerozdělovat se ve, v našem postoji k Moskvě. Děkuji. Děkuji, pan Kellem. Integrace. Děkuji. Já chci připomenout to, co řekl Mark Brock. Uh, pokud členské státy nepřijmou společný postoj, nebudeme mít úspěšnou politiku či Rusku. Vývoj na Ukrajině nás nutí pochopit, že um, nás vidí jako strategického rivala a um, jako hrozbu postsovětským autoritárním vůdcům. Strategickým cílem, strategický cíl bylo oslabit a rozdělit EU a popřít jeho hodnoty. Bohužel vztahy mezi EU a Ruskem nejsou založeny na sdílených hodnotách. Ukrajinská, bychom posuzovali ukrajinskou krizi pozitivně. První podmínkou EU by mělo být kondicionalita ve vztazích s Ruskem. Nemůžeme se spokojit s deklarováním jasných signálů. To nejmenší, co můžeme udělat, je aktivovat seznam magnicky, zmra, eh, zmrazit víza a aktiva těch osob zodpovědných za represe a korupce. Evropský parlament to podpořil. Rada by měla udělat to tež. Děkuji. Děkuji, pan poslanec Kukan. Děkuji, pani Děkuji, paní předsedkyně. Zítra začíná olympiáda v Soči. To je dobrá chvíle hovořit o bilaterálních vztazích a situaci v Rusku. Nemůžeme skrývat, že naše vztahy s Ruskem jsou minimálně napjané, napjaté. Chování Ruska ve své zemi i ve svém okolí, lehkovážný vztah režimu k lidským a menšinovým právům je odsuzení hodný. Vnější tlak Moskvy na státy ve svém okolí a sousedství je nepřijatelný a připomíná novodobý kolonialismus, jak už řekla dnes řada řečníků. Výstupy samitu z minulého týdne nebyly překvapivé. Jsme sice strategický čtí partnery, ale máme odlišné názory na mnohé zásadní věci. Mezi ně patří dodržování lidských práv a situace na Ukrajině. Naše pozornost reakce na dění v Rusku by neměly být odvrácené zimními olympijskými hrami. Naopak, to je právě vhodný okamžik, kdy musíme na události v Rusku aktivně pozorňovat. Děkuji. Pan Rubik. Děkuji, paní předsedkyně. Um, předsedo rady. Myslím, že je na čase uh, ukázat cílu Evropské unie. Um, jde o to spolu jednat a dosáhnout situace win-win. Já se domnívám, že právě s Ruskem je to uh, teď nutné. My jsme viděli, že mezi nás rodně sankcemi uh, no, příliš nedosáhneme, protože postihnou především chudé občany. Uh, ale dobré hm, hospodářské sportovní vztahy vždy jsou ve prospěch obou stran. Proto se domnívám, že vztahy mezi Ruskem a Iránem jsou pro nás velmi významné a sankce mm, posilují režim, který je konfrontačně naleděn a my Evropané bychom měli ukazovat pozitivní příklad a ne dělat, e, valovat sankce, ale zaměřovat se na diskusy. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji, paní Nedalová. Pěkně, paní předsednička. Děkuji, paní předsedkyně, vážení kolegové. Myslím, že nikdo z nás nespochybňujeme, že potřebujeme partnerství s Ruskou eh, federací, které bude založeno na vzájemné důvěře. Nespochybnuju fakt, že ruská strana nevždy dodržuje všechny podmínky, které jsme si společně stanovili, ale není to také naše chyba, kterou my děláme, naší aroganci a přesvědčeností o tom, že my to děláme dobře. My prostě musíme spolupracovat s Ruskou federací. Já jsem byla v Moskvě den po skončení krátkého summitu a musím říci, že každý názor má, má svůj názor na to, co se stalo a z mého pohledu tak takové to dětinské předčasné uh, um, končení tohoto sam, um, summitu sice skončila studená válka ve světě, ale zdá se, že přichází doba ledová v našich vztazích, které se stále ochlazují. Je skutečně třeba něco dělat. A olympiáda v Soči eh, je eh, mm, příležitostí, jde o sportu, na politice. Skutečně obětování lidí, kteří leta držou na to, abych se toho mohli zúčastnit a my teď řekneme, že to budeme bojkotovat, to ničemu nepomáhá. Jenom to znevažuje úsilí lidí, kteří eh, na sebe pracovali, aby mohli reprezentovat svoji zemi. Děkuji pěkně. Honorevole Kromberg. Pani Kromberg. Thank you, Chairman. Europe without devices, a goal both for Russia. Děkuji, paní předsedkyně. Evropa bez propastí potřebuje jak Rusko, tak Evropskou unii, ale eh, strategické partnerství se stalo strategickou trpělivostí. Proč eh, na úrovni státu nefungují ty vztahy? Rozhodně to není důvod k tomu, abychom zapomínali na občanskou společnost. Na občanskou společnost eh, v Rusku. Je důležité pracovat na strategickém partnerství pro budoucnost a proto musíme pracovat s mladými lidmi v Rusku, s mladými ruskými občany. Musíme využít různých způsobů, různých výměn, výměn studentů, abychom vytvořili podmínky pro toto partnerství do budoucna. A Evropská unie proto má nástroje. Děkuji, pan Stevenson. Much, Děkuji za slovo, vážená paní předsedající. Vážená paní předsedající, Vladimir Putin se objevil dneska v televizi a měl tam leparda v náruči a snažil se o imič eh, milovníka zvířat. Zatímco na ulici v Soči jsou tisíce psů zabíjení tento týden, jsou tam stříleni. a on to ví, on to ví, ano. Krev těchto zvířat zůstane na pozadí olympijských her. On je člověkem, který se zde snaží nějak portrétovat jako milovník zvířat. Ovšem, pokud chce, abych došlo k další spolupráci s EU, měl by samozřejmě uznat, že v rámci Lisabonské smlouvy nám jsou zvířata velice drahá. Grazie, onorevole Marfi. Děkujeme. Pan Marfi. Děkuji, vážená paní předsedající, bez ohledu na to, jak spektakulárně bude ta ceremonie, Olympijské hry v Soči budou eh, považovány za ty, které byly založeny na diskriminaci, homofobii, vykořišťování LGBT lidé podle Putina se mohou cítit dobře na těchto olympijských hrách, ovšem musí děti nechat na pokoji. Tak to hovoří za vše. Eh, údajně propagace homosexuality je trestným činem a může tam dojít k útoku na LGBT lidi bez jakéhokoliv trestu. To jde ruku v ruce s brutálním zneužíváním tisíců migrujících pracovníků těmi, kde jim neplatí, kdo jim konfiskuje pasy a nutí je pracovat 12 hodin denně s jedním dnem měsíci, který volna. Dále eh, jsou tam samozřejmě problémy, které se týkají infrastruktury a tak dále. Vidíme zde opravdu um, záležitosti, které se týkají aktivistů všech lidí na světě. Musíme bojovat proti zneužívání práv, proti boji proti aktivistům a myslím, že za to musíme bojovat všude na světě. Děkujeme, říká paní předsedající, pan Severin má slovo. Děkuji za slovo. Naše politiky vůči Rusku jsou schizofrenní. EU ignoruje strategický obsah těchto uh, dohod, protože nechce, uh, aby došlo ke konfrontaci, um, neodmítá uh, politické tradice v této oblasti, odmítá si uvědomit, že je to strategický partner, který je důležitý pro bezpečnost, všem dochází neustále k zhoršování našich vztahů, protože kritizujeme jejich geopolitickou identitu. EU má pocit, že, e, že Rusko má silné kom- konkurenční výhody, ovšem ne, e, nemobilizuje žádné prostředky, aby jsme toho využili, mm, pokud jde. Neděláme nic, abychom zabránili této politice bloku Myslím si, že EU a Rusko by mělo harmonizovat své politiky, měli by eh, respektovat své zájmy a zároveň svobodu svých sousedních zemí. My musíme mít naše politiky založeny na našich hodnotách, ale zároveň i strategických hodnotách a rovnováze pravomocí, protože sami v tom nemůžeme nikdy zvítězit, nemůžeme mít pouze evropskou perspektivu. Musíme, zvítězíme pouze, když s tím spojíme materiální eh, hodnoty. Tam, kde je moc, musíme využít i finanční prostředky. To je jediná záležitost, kterou Rusko dokáže respektovat a pochopit. Děkujeme, říká paní předsedající. A tím se dostáváme na konec s naší části Catch the Eye a nyní dáváme slovo panu komisaři Fílemu. Paní předsedající, mnohokrát vám děkuji. Já jsem se zamyslel nad tím, jak by to vypadalo, kdybych se pokusil nějak jak si promítnout do politik to, co jsem právě slyšel, ale já bych na začátek se chtěl vyjádřit ke dvěma důležitým eh, věcem, které tady zmínili kolegové. První se týká té pracovní skupiny, na které se shodli eh, vedoucí představitelé během summitu. Je to tady ta skupina, která se má zabývat dopady eh, asociačních dohod, nebo CFTA, na ruské zájmy hospodářské a obchodní. Dovolte, abych k tomu připomněl několik věcí. Za prvé, rozhodně nejde o to, že bychom mluvili s Rusy a to bez našich dalších partnerů, že bychom mluvili o nich bez nich. V žádném případě nejde o to. Jde o diskusi obecnou, nikoli o diskusi, která by se týkala konkrétního, konkrétní partnerské země a konkrétní smlouvy o přidružení. My chceme hovořit o ruských obavách, které byly vyjádřeny a to bych mohl v podstatě schrnout ve dvou vyjádřeních. Eh, za prvé tedy dopady asociačních dohod CTA a sice, že tedy evropské zboží by zaplavilo trh té partnerské země, ta partner, partnerská země, která má uh, do, smlouvu o volném obchodu s Ruskem a tou celní unii a tím pádem by se to zboží eh, vlastně začalo valit i na trh Ruské federace. A druhá věc, druhá ta hlavní obava, o, který, o které hovořili ruští zástupci, spočívá v tom, že údajně využíváme trhy našich partnerů, abychom reexportovali produkty na ruský trh a na trhy celní unie. To jsou témata, u kterých bude náš odborník připraven je tady podrobně vysvětlit během bilaterálních jednání. Dovolte, abych také naprosto jasně řekl, že jsme naše partnery informovali o tomto samitu a nadále je informovat budeme. Budeme je informovat o těchto obecných konzultacích. Pokud jde o vývoz vepřového do Ruské federace, tak tady také chci jasně říci, že jsme učinili kroky, vyjednali jsme s veterinárními službami Ruské federace, vlastně tento týden jsme žádali o jednání. Eh, pravděpodobně jste minulý pátek zachytili eh, sdělení mého kolegy k tomuto. Tento africký mor se týká území mimo Evropskou unii. vlastně přišel z Ruska, také byl zachycen v Bělorusku a poté se objevil v Litvě. My jsme tedy eh, se snažili zaměřit tuto chorobu eh, v určitých regionech v Litvě, to znamená uplatňovali jsme v souladu s eh, pravidly VTO takzvanou regionalizaci, ale Rusko se rozhodlo zakázat nejenom vepřové, které pochází z tohoto regionu, které je vyváženo, z tohoto regionu, ale rozhodlo se zakázat vepřové z celé Evropské unie. To je zjevně zcela nepřiměřené opatření, které má obrovský dopad na uh, náš průmysl, protože 25 celkového vývozu uh, je vývoz vepřového a pokud se nenajde nějaké řešení, tak požádáme o konzultace v rámci VTO. Vážené poslankyně a poslanci, ještě uvidíme, zda se Rusko poučí z vývoje v Ukrajině a z toho zcela jasného postoje Evropské unie, který jsme vyjádřili na samitu. My trváme na tom, že spolupráce by měla být vybudována na základě dodržování, respektování rozhodnutí, které činí demokratické společnosti a otevřené ekonomiky. Rusko má velký zájem na spolupráci s Evropskou unii. Rusko potřebuje Evropskou unii, investice, technologie z Evropské unie a Evropská unie nadále má zájem podporovat modernizaci v Rusku. Máme velký zájem na moderním, úspěšném Rusku. Partnerství EU a Ruska pro modernizaci a východní partnerství může k tomuto významným způsobem na pomoci. Na summitu jsme hovořili o společné vizi společného hospodářského prostoru od Lisabonu po Vladivostok a Evropská unie jasně řekla, že by bylo předbě- předčasné o tom začít vyjednávat už teď. Nejdříve potřebujeme novou dohodu mezi Evropskou unii a Ruskem a také lepší dodržování pravidel VTO a dalších důležitých závazků. A také potřebujeme konstruktivní spolupráci ve svém vlastním sousedství. A pouze na takovém základě bude Evropská unie připravena zajít dál a vybudovat silné a důležité partnerství s Ruskem. Byl, mělo by to být partnerství založené na vzájemné důvěry, důvěře a tedy na respektování všech mezinárodních závazků. Děkuji vám mnohokrát za pozornost. Děkuji mnohokrát, pane komisaři. Abychom uzavřeli tuto diskusi, ještě se vyslechneme zástupce rady a sice pana Zalose. Prosím, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Já jsem velice pozorně poslouchal příspěvky vážených poslanců Evropského parlamentu a rád bych zdůraznil, že eh, řecké předsednictví i já osobně eh, respektujeme všechny eh, emoce a všechny citlivé body, které jsou dané historií, geografií a také ideologiemi. Diskuze byla velice konstruktivní A e, po diskuzích, které jsme společně s komisařem e, Filem e, vedli během nedávného samitu, jsme se shodli, že pro Evropskou unii existuje pouze jedno řešení a to je vývoj konstruktivních vztahů s Ruskem. Žádná alternativa není. Není to cesta eh, jednoduchá, nicméně jde o naprosto důležitého a zásadního partnera, protože bychom se měli vyhnout za každou cenu novým hranicím v Evropě, novým rozdělením sfér vlivu. To by bylo naprosté bláznoství a znamenalo by to, že jsme se nepoučili z minulosti, kdybychom chtěli nastavit nějakou situaci situaci opravdu rozdělení eh, sfér vlivu. Eh, to by bylo proti zájmům Evropské unie i Ruska. My tedy musíme navazovat vztahy eh, s Ruskem k oboustranému prospěchu. Nejde tady pouze o obchod a investice. To je zásadní, ale může to ovlivňovat i naše politická rozhodnutí. Překážky pro naše obchodní vztahy musí být odstraněny Stoupá náš bilaterální obchod, což je samozřejmě pozitivní aspekt. Existují možnosti vzájemných investic a my bychom toto všechno měli využít. Měli bychom to zužitkovat, protože my potřebujeme růst a pracovní místa. Pak jsou to ale i politické otázky. Nemůžeme diskutovat o e, summitu a partnerství mezi EU a Ruskem a přitom zapomínat na to, co jsme řekli v předchozích diskuzích. A i dnes tady e, v, to, v tomto sále e, zazněla slova o tom, jak je nutná spolupráce pro vývoj situace v Syrii a v Iránu a ohledně eh, jeho eh, jaderného programu. Takže když tu hovoříme o partnerství mezi EU a Ruskem, tak musíme zohledňovat také vývoj ve vztazích mezi Ruskem a Spojenými státy. Když eh, hovoříme o našich vztazích s Ruskem, tak zohledňujeme také vztahy mezi NATO a Ruskem. Chtěl bych eh, se vrátit k tomu, co poznamenala paní Janaku. Jaká je společná hodnota Evropské unie eh, vůči eh, Rusku? Já mám často dojem, že evropská politika vůči Rusku je často eh, menší než eh, jaksi eh, součet bilaterálních vztahů členských států s Ruskem. Že ten součet je jaksi menší než jednotlivé části a, a ne větší. A my potřebujeme, aby byl větší, aby to existovala přidaná hodnota. To je zjevné v mnoha sektorech. Například v energetice ve výboru AFET jsme nedávno diskutovali o této otázce podrobněji. My máme nástroje, které bychom měli používat. Měli bychom posilovat obchodní vztahy, měli bychom být ambicioznější při vytváření nových dohod. Pokud jde o zjednodušení vstupních víz, tak eh, samozřejmě to je problém, který se týká našich turistických zemí a měli bychom zavést eh, co nejdříve eh, volný vízový režim. V této otázce by tedy měl nastat určitý pokrok v rámci strategického rámce našich vztahů. Měli bychom v radě diskutovat více o tomto problému i v parlamentu tedy o tomto strategickém rámci a o vyváženosti vztahů. A podle mého názoru e, musí e, tyto diskuze e, využívat situace, kterou jsem tu nyní napsal, kterou jsem tu nyní popsal a já to přednesu radě, když budeme příště diskutovat o vztazích s Ruskem. Děkuji panu zástupci rady. Obdrželi jsme šest návrhů usnesení na závěr této debaty. A nyní e, uzavřeme rozpravu a zítra budeme hlasovat ve 12 hodin o těchto usneseních. Dalším bodem našeho pořadu jednání, e, vážení kolegové, e, je prohlášení komise a rady ohledně údajného nuceného navracení uprchlíků při pobřeží Řecka.